Vážení kolegové, dobré odpoledne. Nejdříve bych si dovolil přijat, přijmout program jednání. Děkuji vám. Sdělení, první sdělení, totiž Tlumočníci s politováním informují, že z důvodu pracovní rozepře týkající se pracovních podmínek s vedením, které jim vnucuje nové pracovní podmínky, vyhlašují stávkovou pohotovost a e, z důvodu boje za kvalitu služeb se snaží dosáhnout důstojných podmínek a výsledkem toho je, že tlumočení skončí přesně v 18.30. Nyní ještě mám sdělení, říká předseda, týkající se eh, společného slyšení eh, IMCO Econ ve čtvrtek čtvrtek tam bude místo předseda Dombrovský s komisařka Tajsenová, pan komisař Moskovisi, Tam se bude jednat o konkrétní doporučení členským státům v kontextu evropského semestru. Totiž a No, okay, I don't know why in this form, but in a new... Nevím, proč se jedná o právě tuto podobu toho sdělení. Totiž eh, ještě vám mám oznámit, že mm, trialog týkající se EBA dospěl do etapy, kdy se jež, už podařilo uzavřít konkrétní záležitosti týkající se EBA, nikoli však horizontální záležitosti, které se týkají jak EBA, tak EMA a jejich společného prohlášení týkající se rozhodnutí o sídlách agentur. Tam to ještě nedospělo do zdárného stádia a doufáme, že se i rada pohne z místa, aby ten trialog mohl dospět do konce. A už přecházím k bodu číslo čtyři a vítám mezi námi paní komisařku Margarete Vestagorovou, komisařku pro uh, Eh, hospodářskou soutěž a máme první strukturovaný dialog v letošním roce, který s ní zahajujeme, což nám dá příležitost probrat celou řadu záležitostí týkající se jejich aktivit. To jsou celounijní aktivity a určitě, paní komisařko, nás oslovíte s tím, že se zmíníte o těch klíčových záležitostech týkajících se té správné rovnováhy mezi nastavením pravidel pro hospodářskou soutěž a zároveň dosahováním výjimečných výsledků na celoevropské úrovni. Víme, že tam jsou různé e, sensitivní, e, citlivé záležitosti, například v daňové oblasti i úvahy týkající se Brexitu. Doufám tedy, že naše slyšení bude zajímavé a rovněž vítám dohodu, již se podařilo dosáhnout v rámci trialogu eh, v otázce týkající hospodářské soutěže. Tam ty výsledky jsou slibné a mm, takovéto spolurozhodování pomáhá a je to takové mm, zdravé eh, a slibné pro budoucnost hospodářské soutěže a doufáme, že spolupráce s komisí a radou se bude takto zdárně vyvíjet i nadále. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice ráda, že mohu dnes být mezi vámi. Chci poděkovat tomuto výboru, no a samozřejmě zejména um, Tremosa, eh, který vypracoval velice podnětnou zprávu týkající politiky pro otázky k hospodářské soutěže a zveřejnili v Dubnu. Doufám, že budu schopna velice brzy reagovat na konkrétní záležitosti, které tato zpráva zmiňuje. Co mě ale zaujalo nejvíce, totiž hned první odstavec, který hovoří o tom, že investice a inovativní přístup jsou klíčem k evropské budoucnosti. A to je přesně tak. Souhlasím. Investice a inovace. Hospodářská soutěž a prosazování jejich pravidel mohou pomoci v tom prosazování. Všichni asi budou souhlasit s tím, že si přejeme, aby Evropa byla na světovém hřišti králem, ať už se týká o mistrovství ve fotbale, na něž si vždy snažíme najít čas, abychom je sledovali. Týká se to ale i podniků a podnikatelů. Chtěli bychom, aby ti evropští mistři byli naši a aby byli schopni zdárně konkurovat ostatním z jiných eh, světa dílu. Vše má společného jmenovatel. Správná soutěž a soutěživost znamená, že každý může ukázat, co má nejlepšího. Chceme, aby investice byly investicemi do budoucnosti, aby se odehrávaly na otevřených trzích, v těch správně nastavených podmínkách, co nejlépe slouží spotřebitelům. Právě ti by jim měli mít možnost sloužit nejlépe, kteří si pak zaslouží i nejlepší odměnu a chceme, aby to platilo globálně. Nikoli eh, globální firmy, které se rozvinuly díky pomoci státu, případně firmy, které ehm, se zvětšují tím, že nakupují jiné firmy. Musí takovéto firmy mít i možnost eh, se zásobovat a své zdroje čerpat eh, za těch správných podmínek a e, za důstojné ceny. Proto nám záleží na tom, aby na celých světových trzích obecně vládly férové podmínky, aby všichni mohli těžit těch výhod, aby všichni mohli být součástí globálního hodnotového řetězce. Dám vám příklad. Tisíce evropských firm je obecně zaměstnávají 30 milionů um, pracovníků závisí na oceli. Takže když ArcelorMittal si chce koupit Ivo, což je majitel největší ocelárny v Evropě, chceme zajistit, aby ceny ocele nevzrostly. Proto jsme pouze souhlasili s tou fúzí poté, co ArcelorMittal se zbavil oceláren v pěti jiných evropských zemí na pěti jiných místech, tak aby s nimi stále ještě bylo možné vést zdárnou hospodářskou soutěž a aby ta konkurence zůstala zachována. Tedy eh, pokud eh, hospodářská soutěž trpí, trpí i um, inovace. Proto jsme uh, zahájili řízení proti Google, aby síla jejich vyhledavače uh, už dále nemohla upírat jejich konkurentům možnost být nacházeným, být vyhledávaným v jejich systému. Ale tím to nekončí. My nyní musíme zajistit, že Google opravdu dodržuje to, eh, k čemu se zavázal a aby dodržoval pravidla. Proto je důležité sledovat chování Google jak mm, podle toho, jak to vypadalo před zahájením řízení, tak i poté, co už řízení proběhlo. Vím, že panují obavy týkající se eh, rivalu Google, kde vidíme na první straně přímo označení reklama. Vidíme, že podle monitoringu se eh, tento počet zvyšuje nedávné statistiky naznačují, že jeden jediný konkurent se objevuje na celé třetině těch nákupních vyhledávání. Ono to není mnoho, ale je to mnohem více ve srovnání s minulostí. Stejně tak sdílení eh, vyhledávání eh, u rivalů se rovněž zvyšilo z 2,5% v únoru na 6,1% nyní. A to je pouze takováto aktuální situace týkající se mm, toho, jak to nyní vypadá. Stále ještě je příliš brzy, než abychom z toho vyvozovali závěry. Budeme dále aktivně situaci monitorovat, tak, abychom měli dost vstupů k tomu, abychom mohli zakročit. Je to tedy něco, čeho se zatím nezbavíme a co považujeme za prioritu jako určitý problém. Naše pravidla týkající se státní eh, pomoci rovněž musí zajistit, aby konkurence byla férová a fungovala. Pokud nadnárodní firmy jsou určitým selektivním způsobem favorizovány určitými vládami, například mají zvláštní ujednání týkající se placení daní, takto znevýhodňuje menší inovativnější firmy a firmičky, které platí eh, daň v plném rozsahu. Nejsou tedy, nezachází se s nimi rovně a my jsme i v této oblasti zasáhli například eh, proti ilegálnímu prosazování či eh, upřednostňování firmy Starbucks v Nizozemsku, Fiat a Amazon byly přednostním způsobem po daňové stránce takto upřednostňování v Lucembursku, Apple v Irsku a i Belgie se to týkalo. Zatím zkoumáme, zda například IKEA neměla nějaké ilegální ujednání v Nizozemsku a zda uh, britská pravidla týkající se takzvaných eh, přísně sledovaných cizích firm, které by měly podle pravidel tím pádem platit daně a nevyhýbat se jim, zda to neznamená, že určité firmy jsou nahlíženy jinak eh, ve srovnání s ostatními. Pak eh, investice, například investice do zelené infrastruktury, do obnovitelných energií a do výzkumu a vývoje. Naším úkolem je, aby naše pravidla měla mm, za cíl a i jejich účinek by znamenal účinnou podporu. Proto se snažíme rozšířit eh, ty výjimky, které budou platit obecně tak, aby mohly vlády poskytovat pomoc, aniž by si předem museli um, získat nějaké zvláštní povolení. Pokud ta pravidla budou jasná a stejná. Stejně jako um, aktualizace um, té obecné výjimky by měly pomoci vládám i e, stanovit své priority pro další víceletý finanční rámec. Přicházíme s návrhem fondu, který se bude jmenovat Invest EU a tam bude 15 miliard eur z evropského rozpočtu vyhrazeno na 650 e, miliard investic a to znamená, že například Horizont Europe bude mít 100 miliard na investice. Oba ty programy umožní národním eh, finančním fondům prokombinovat vše s unijním spolufinancováním, což znamená maximálně využít eh, evropského potenciálu a vše by mělo být co nejsnažší z pohledu provádění. Už jsme přikročili k prvním krokům a navrhujeme, aby rada No, pozměnila eh, to nařízení eh, Enabling Regulation, tak aby nám dala pravomoci, abychom mohli ta pravidla spustit co nejdříve, aby vše, včetně nových pravidel pro investice, mohlo začít platit co nejdříve. Nyní se zabýváme návrhem konkrétního tvaru těchto pravidel ale už můžeme předeslat, že si nepřejeme, aby byla složitá, protože mnoho klíčových principů pro státní finanční pomoc už jsou zabudovány do designu těch programů, čili například snažíme se eh, neeliminovat soukromé investice či neodrazovat, ale zase i ne investovat přehnaným způsobem, protože pak je méně projektů, jimž se můžeme věnovat. Mnoho těchto záležitostí už je součástí těchto programů a proto ta nová pravidla mohou pak být přiměřeně jednoduchá. Několik slov k Brexitu. Důvod, proč se jim zabýváme, je samozřejmě, aby nebylo ublíženo hospodářské soutěži, protože my chceme, aby se jednalo o pohon pro investice a inovace. Důvod, proč tedy spočívá v tom, že naše ekonomiky jsou velice úzce propojeny a chování jedné vlády mohou vážným způsobem ovlivnit ekonomiku celé Evropy. A jakmile Spojené království opustí Evropu či Evropskou unii, tak to znamená určité snížení objemu evropské ekonomiky. Přesto však eh, musíme dát pozor, aby chování britské vlády nepodkopávalo naše pravidla a naši ekonomiku. Proto považujeme eh, ty guidelines, ta vodítka týkající se právě státní pomoci a hospodářské soutěže, která byla vydána v březnu, za tak důležitá. Brexit nastane za deset měsíců. Velká Británie musí tedy volit, jak na to vybírat ty správné strategie a pak přijít s konkrétním návrhem, který představí i nám. Hlavní výzvou pro nadcházející vyjednávání je, jakým způsobem se vyhnout tvrdé hranici v Irsku. Na čem záleží? Totiž na tom, abychom o tom neuvažovali z pohledu pouze Irska. Ono samozřejmě Irsko je zemí, na níž velice záleží. Jedná se ale i o společný trh a o celní unii, která je v sázce. Tedy jakékoliv řešení, které bude předloženo, musí respektovat integritu celé EU. Proč? Ne pouze pro hospodářskou soutěž samotnou, ale protože konkurence, hospodářská soutěž pomáhá podnikatelům, spotřebitelům, pomáhá k inovaci. Já jsem velice vděčná právě vašemu výboru za vaše úsilí posilování hospodářské soutěže v Evropě. Máme tady velice konkrétní hmatatelné výsledky dohoda o posílení národních antimonopolních úřadů, které budou chránit spotřebitele na svých trzích. Je to výborné řešení, je to výborný příklad spolupráce mezi komisí a parlamentem. Děkuji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 I understand that. Uh, Já tomu plně rozumím a proto mě velice mrzí, že nemůžu vám takovou lhutu dát, protože nevíme, uh, jak to přesně bude vypadat a musíme zajistit, abychom respektovali všechna pravidla, řádný procesní postup, takže nemůžeme zatím dospět k závěru, musíme to s otevřenou myslí analyzovat, abychom si byli jistí, že všechno probíhá v pořádku ale samozřejmě si uvědomujeme význam toho případu a budeme se to tedy snažit řešit co možná nejrychleji. Děkuji, Parváš Beres. Děkuji vám, paní komisařko. Eh, je tady Eh, nás tedy málo. Nevím, jestli to je dáno tím, že lidé nemají zájem o politiku, kterou vedete, ale všichni uznávají, že jste měla velký přínos k úspěchu posledního trialogu. Stanovila jste opravdu laťku velice vysoko, ale evidentně pondělí není úplně ideální den pro naše kolegy. Chtěla bych se zeptat na téma, jak asi tušíte, jedná se o McDonald. Vy jste to už okrajově zmínila, ale eh, nemluvila jste o tom příliš dlouze. Eh, každý den eh, my tady spolu s koalicí odborů, které se do toho zapojily, zjišťujeme nové a nové aspekty, které zjevně vedou k závěru, že probíhá nekalá hospodářská soutěž a ve jménu této nekalé hospodářské soutěže se organizuje sociální dumping. Můžete nám k tomu něco říci, jaké očekáváte závěry svého šetření? Vůbec jste nemluvila o bankovnictví. Eh, obrátil se na vás někdo v oblasti fúzí, akvizic, eh, akvizicí? Jaká je vaše analýza stavu bankovnictví? Mám pocit, že se chystá nová fáze restrukturalizací. A ještě třetí otázka eh, možná mimo eh, tyrize technické aspekty, a sice platformy. Eh, vaše judikatura inspirovala legislativu, která se momentálně probírá. Myslíte si, že prostřednictvím této legislativy budeme moci, kromě všech těch témat, které, kterými se zabýváte, budeme moci řešit dvě otázky, které jsou pro vás i nás důležité. Za prvé otázka dodržování eh, soukromí ze strany platform a za druhé využívání těchto platform pro šíření eh, falešných zpráv, fake news. Eh, a to trochu navazuje na to, co říkal náš pan předseda. Well, first of all, you, you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 Děkuji mnohokrát, děkuji i za ta vaše poslední slova a budeme se těšit eh, na odpověď i na tomu eh, otázku, kterou jsem zveřejnil na tweetu, ale nedostala jsem sám odpověď, doporučili mi videa. Tak, nevidím tady nikoho z IKR, e takže přejdeme k Alde. Pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, musím říci, že se eh, musím omluvit že to drobné spoždění. V poválečné Evropě boj proti monopolům a oligopolům byl hlavní prioritou v politice. Pokud se podíváme třeba k prvnímu programu eh, Konráda Adenauera pro křesťansko-demokratickou stranu, tak to byla tehdy priorita. A nyní z eh, mnoha různých důvodů mluvilo se o platformách, digitálních technologiích. Máme hodně mezinárodních, nadnárodních monopolů a oligopolů, které působí na trhu. A když se snažíme eh, prostřednictvím výboru se eh, udělat v nich trochu pořádek, tak eh, narážíme na to, že některé evropské vlády eh, drží pohromadě s těmito nadnárodními firmami a nepodaří se tedy najít nějaké snadné řešení, protože ministři financí ne, ne, zatím nejsou nějak přesvědčiví, že by přesvědčivě chtěli zakročit ale co třeba zdanění oligopolů a monopolů? To by byl dobrý eh, nový vlastní zdroj ve prospěch Evropské unie. Možná by eh, s tím byly nějaké právní problémy, ale na ty byste zvykla, takže byste si určitě poradila. To jsem si jist. A v souvislosti s tím, když se hovořilo o státní podpoře, my to tady zmiňujeme často na tomto výboru, prodávání státního občanství oligarchům po celé Evropě. Není to něco, co by se mělo klasifikovat jako nezákonná nebo protiprávní státní podpora? Děkuji. Tak k té poslední otázce, myslím si, že ne. Myslím, že to je velice tenká hranice eh, toho, co může ještě státní podpora zachytit. Samozřejmě můžeme mít různé názory na prodej státního občanství, ale ne, nemyslím si, že by státní podpora byla ten správný nástroj. Pokud jde o zdanění monopolů, Myslím, že nejlepší by bylo, aby dobře pracoval daňový systém, který zachytí i e, tu rentu z monopolu. A e, samozřejmě jsem slyšela kritiku dvou návrhů, které předložil Pierre Moskovici za komici ohledně toho, jak zdanit digitální společnosti. Myslím si ale, že je velice důležité a naléhavě nutné, abychom si obnovili svoje vnímání hlavních konceptů ve zdanění mm, právnických osob. Ten koncept tedy v těch dvou návrzích je, jak se vytváří hodnota a co to znamená e, stálá provozovna, protože některé ty podnikatelské postupy, které vidíme, e, vypadají tak, že podniky nevytvářejí hodnotu, Eh, vlastně svým výzkumem, ale spíše eh, pomocí chování zákazníků. My vlastně všichni vytváříme hodnotu, když něco hledáme na Google. A co je potom zdanitelná, eh, zdanitelné místo plnění, když můžete takto vytvářet tu hodnotu, aniž byste kdykoliv jak se se dotkli nohou země. A to je, myslím, nejdůležitější diskuse, a určitě je relevantní si uvědomit, že potřebujete jednomyslnost na radě. Pokud eh, nepozměníme tyto koncepty zdanění, tak hrozí, že dospějeme do situace, kdy naše eh, sociální státy budou v podstatě financovat sami občané. Když vidíme fúze, když se podíváme dopodrobna na velké podniky, a to i v těch tradičtějších odvětvích, tak uvidíme, že po prodeji eh, potom vlastně obsluha toho produktu je také digitální. Jedná se o data, používání dat a každá ta firma má i svou digitální stránku, která vytváří nějakou hodnotu. A to je diskuse, kterou musíme nutně vést. Jak vnímat vytváření hodnot a to místo plnění, když ty podniky jsou digitální. A oni vlastně ty digitální firmy mají zhruba 9 až 10 efektivní daň, kdežto ostatních odvětvích eh, je to 23 až 24 efektivní daně a to určitě není férová soutěž. A já tedy tento váš názor velice eh, přesvědčeně sdílím. Děkuji vám. Nyní Marko Valli. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám tři otázky na paní komisařku. První, to už jsem se ptal v minulosti, týká se to uh, uh, manipulace s Liborem, kde už byly i odsudky ze strany komise, ale dnes eh, občané byli tedy podvedeni a je třeba, aby bylo zveřejněno rozhodnutí, které bylo oznámeno v prosinci 2016. Víte, že mnoho prostředků je kvůli tomu zablokován prostředků, které patří občanům, ale ať lidé tedy očekávají nějaké rozhodnutí v souvislosti s touto manipulací, které se dopouštily některé velké banky. Takže prosím, abyste na toto zareagovala. Dále, v tisku se nedávno objevily zprávy informace o BlackRock, která dělala nátlak na komisi eh, ohledně eh, celoevropského individuálního penzijního plánu a e, oni e, se snaží e, těžit z nedokonalostí na trhu. Jedná se o částky zhruba od 2 uh, biliony, 2000 miliard, takže mě by zajímalo, zda komise v tomto vede nějaké šetření. A poslední otázka, to je řízení NPL. Mě by zajímalo, zda se ředitelství pro hospodářskou soutěž zabývá otázkou zda eh, různá ustanovení eh, týkající se NPL nemohou mít vliv na hospodářskou soutěž. Jedná se například eh, o to, že některé státy poskytovaly Eh, státní eh, pomoc bankám, aby se této situace zbavili, ale všechny eh, tyto pokračující informace, které máme z institucí, třeba z ECB, ukazují, že by mohl vzniknout problém při tvorbě trhu, který v poslední době spíše klesá a hrozí tedy, že ceny budou stále nižší a tím bychom se mohli ocitnout v situaci, kdy nebude fungovat hospodářská soutěž a mě by tedy zajímalo, eh, co vy si o tom myslíte a jestli komise v této věci provádí nějaká šetření. Děkuji. Uh, thank you very much. Já vám velice děkuji. U toho, stejně jako u jiných rozhodnutí, se vždy snažíme co nejdříve ten text zveřejnit. Někdy dochází ke spoždění, když dotčené strany tvrdí, že rozhodnutí obsahuje řadu důvěrných informací a pak s nimi korespondujeme o tom, co je třeba začernit a co může dostat, zůstat. Nám samozřejmě jde hlavně o to aby mohli čtenáři být vhodným způsobem informováni, aby dokázali pochopit, co se dělo a co se děje. Na druhé straně je i otázka pro soudy týkající se případného odškodnění v soukromně právním řízení. S tím musíme počítat. Někdy bohužel to zabere více času, než bychom si přáli to rozhodování o tom, co zveřejnit lze o BlackRocku, který tlačí na komisi, tam si toho vědoma nejsem, protože to nepatří k mému portfoliu. Celoevropské penzijní fondy. Vím, že to mnohé zajímá, včetně evropských stran, ale jedná se o jiné kolegy a nevím, jak záležitost fondu BlackRock pokračuje ty špatné půjčky NPL. No, tak právě tam jde o to, abychom se je snažili přeprodávat za tržní cenu. No a bohužel často tomu bývá tak, že ta tržní cena je podstatně nižší než samotná nominální hodnota. A je třeba tedy uvažovat, kdy prodávat a zda si můžeme dovolit už něco prodat. Ono, ten druhotný trh pro špatné půjčky už eh, vznikl, já jsem tomu ráda. Pokud si něco koupíte za 20 eurocentů za euro a pak je odprodáte za 30 eurocentů, tak to je dobře, že tam je nějaký pohyb na trhu. Ale pokud se pak ukáže, že to celé nezafungovalo, tak eh, samozřejmě to je velký otazník. Pak jde o likvidační eh, státní pomoc, aby banky, které jsou postiženy trablemi, by neměly zůstávat na těch hliněných nohou uměle na trhu, aby uměle konkurovali ostatním. Proto si myslím, že je správné, že se bankám pomáhá finančně se nějakým způsobem sami, mm, samým jakoby dospět k likvidaci a zavřít bráno a rovněž je třeba se na to koukat celoevropsky. Ono je to spíše otázka kolegy Dombrovsky se v té věci se situace obecně zlepšuje je e, zátěží pro evropskou ekonomiku, že máme tolik těch e, nesplacených půjček, proto ten nedávný vývoj vítáme. Zejména pokud e, se podaří nakopnout ten sekundární trh, tak to pomůže všem. Děkuji, Barbara Kapel, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisařko že jste dnes zavítala k nám na půdu našeho výboru. Já bych ráda zaměřila pozornost na velice konkrétní průmyslové odvětví. Totiž vy jste se už o té případové studii Google zmínila. Mně bylo nápadné, když eh, hovoříme o reformě autorských práv a digitálních hudebních služeb, že zde máme nařízení o e, e, autorských právech a tam je určitá diskrepance, tedy nepřiměřenost mezi například e, poskytováním hudby na žádost, to jsou tedy ty platformy internetové a příjmy těch nositelů práv. Tam je v hledáčku hlavně YouTube. Ten působí eh, v oblasti videostreamingu a má 46% trhu. Tedy zároveň to znamená obrovskou zákaznickou um, populaci přes um, 3 miliardy osob a um, miliony obratů v amerických dolarech, 5 před měnou. No. A tam jde o to, zda není zneužíváno autorských práv, totiž, že um, určité um, hudební úryvky nejsou v um, oblasti působnosti a nespadají uh, vybírání těchto poplatků do uh, oblasti působnosti YouTube, což ale zároveň Spotify netvrdí. Neměli byste se zabývat uh, poskytovateli hudebních eh, hudebních služeb na vyžádání, včetně YouTube. Ano, máte pravdu. Vaše uvažování je součástí i úvah komise. Není to na mě, je to spíš na mých kolezích. Jakým způsobem se dopracujeme k uzavření té propasti hodnotové. Někteří aktéři na trhu velice rádi budou nositeli obsahu, aniž by ale byli schopni poskytnout příslušné poplatky autorům a zároveň příjmy čerpají z reklam, které jsou propojeny s poskytováním těchto snímků. Pokud chcete čerpat příjmy z reklam které doprovázejí ten obsah, tak musíte nést odpovědnost i za obsah samotný. To dává smysl a uvažování mých kolegů ladí s vaším, totiž, že je třeba tvůrce odměňovat, v opačném případě si nebudou moci dovolit pokračovat tvořit. A to by samozřejmě byla situace velice nešťastná. Vy určitě těch podrobností znáte více já s vámi souhlasím, možná vy o tom víte dokonce více než já a doufám, že se dopracujeme nějakého řešení. Pak máme eh, fúzi ve druhé fázi, totiž eh, když se Apple snaží eh, převzít Shazam, to je služba rozpoznávání hudby. Tak na principu toho, že když si spustíte nějakou melodii, tak vám to dá eh, název a tvůrce. A tam nevíme, zda se Apple nepodaří reklamovat eh, poskytování hudebních služeb na úkor konkurentů právě prostřednictvím těchto zadních dvířek. Zatím ještě nemáme závěry jednoznačné. Šezam je velice malinký podnik, malinká firmečka, ale jakmile budou data přenášena právě takovýmto novým způsobem, tak to může vést k úplně jiné situaci a já doufám, že jakmile dospějeme k prokazatelným závěrům, budeme schopni se podělit o své vědomosti a poznání i s ostatními. Děkuji, Werner Lange. Děkuji, Děkuji, paní komisářko. Já tady mám tři okruhy, na něž by jsem se chtěl zeptat. V úvodu jste se zmínila o obnově evropského trhu, hospodářská soutěže. Ono to je otázka ohraničování trhu. V mnohých oblastech a na mnohých pevninách se hovoří o tom, zda bychom třeba v Číně nebo v USA nechtěli působit Evropě problémy. A e, když hovoříme o úpravě z roku 89, e, tak například e, London Stock Exchange, která se chtěla spojit s Deutsche Börse. Tam hovoříme o povolování fůze Bayer Monsanto. Fúzi tě, té peněžní burzy jste nepovolili. Moje otázka, míří na Siemens Alstom na železnici. Tam mi to připadá jako důležité téma, protože vedoucí firma na trhu je dvojnásobně vyšší než číslo dvě a zároveň nám roste konkurence z Číny masivním způsobem. Další otázka se týká zacházení s novými malými firmami, eh, které mm, buď Amazon a Google koupit chce, nebo které se naopak chtějí připojit eh, k Facebooku a Google. Vy jste před několika eh, lety prohlásila, Facebook nemá žádnou hodnotu, WhatsApp taky ne, takže o nic nejde. Ale v mezidobí víme, jak se tito um, stali internetovými eh, giganty a nyní už nikdo na to nereaguje. To mi nepřipadá korektní. A třetí otázka. Do jaké míry se osvědčila eh, rozdělování pracovních úkolů mezi komunitární úrovni a úrovni členských států právě v oblasti hlídání hospodářské soutěže. To byla otázka poslední několika let. Um, yes, first of all on... Ano. Otázka těch fúzí. pokud si vzpomínám, na prostoru posledních deseti let jsme měli asi tři tisíce fúzí, kterými jsme se v komisi zabývali. 6% těchto případů se řešilo jinými způsoby, jinými nápravnými prostředky a zakázáno jich bylo doslova hrstka. Takže abychom to viděli v kontextu. Samozřejmě, že mnoho fúzí je problematických a tam nahlížíme ty problémy správně, ale podívejme se na to eh, z té správné perspektivy. Pak otázka Siemens Alstom. Eh, vagóny, vlaky, signalizační systémy, to jsou zcela zásadní věci. Signalizace je otázka bezpečnosti. Nejsme bezpeční, pokud signalizace na železnici by neměla fungovat. Proto se budeme na tuto fúzi koukat pod lupou, protože tady na tom záleží každému evropskému um, občanovi. Jak už jsem v úvodu eh, prohlásila, všichni jsme proto, aby evropské podniky rostly aby se rozrůstaly, ale k tomu potřebujeme i situaci v kontextu, celkovou situaci a přehled, včetně toho, jak se vyvíjí situace v Číně a jak čínské firmy ovlivňují jak globální trh, tak i evropský trh a to si budeme zjišťovat. 8. června jsme obdrželi sdělení či žádost o schválení této fúze Siemens Alstom. Já ještě žádné podrobnosti nemám, zatím je to v šetření považujeme za svou povinnost zajistit, že tato, stejně jako kterákoliv jiná fúze, znamená, že rozhodně nebudou Evropané omezení z pohledu hospodářské soutěže, či že nebudou nastavovány vyšší ceny. Pokud by se ukázalo v rámci našeho šetření, že jsou tam nějaké obavy, tak je to na těch dotčených stranách, aby přišli s řešeními. My jim nic nediktujeme, my nic nepředepisujeme, my spíše upozorníme na určitá riziková či slabá místa této navrhované fůze. Ono přece jsou to spíše vlády, které si musí nakupovat ať už vagony či mm, mm, signalizační zařízení ale my určitě se k tomu budeme vracet. Zatím je to velice raná, rané stádium. Otázka WhatsAppu a jeho převzetí Facebookem. Tehdy byl WhatsApp malinkou firmou. Komise se věnovala tomuto případu pouze proto, že se na ní obrátili britské úřady. A právě tam jsme se zabývali otázkou dat. A zda by to znamenalo nějaké tržní ohrožení, kdyby Facebook měl přístup eh, k datům, eh, které má WhatsApp. A ono to prospělo Facebooku, ta naše analýza, protože výsledkem naší analýzy bylo sdělení, že by to nemělo negativní dopad na trh z pohledu tedy dat ale teprve po té fúzi a po zveřejnění této fúze a po zveřejnění mm, podmínek užití Facebookem všem uživatelům se ukázalo, že Facebook má přístup a že jich že chce schválení zákazníka k využívání těchto dat, ale to nebyla otázka samotného WhatsAppu. Tehdy jsme um, museli uvalit 110 milionů pokuty Facebooku po příslušné analýze mm, za tento nedostatek. A poslední otázka. No tam samozřejmě jde o rovněž ještě velice ranou fázi týkající se pravomocí národních antimonopolních úřadů či úřadu pro hospodářskou soutěž tu dohodu už máme, ale právně to vyčistit, nastavit kompromisy a formálně to nechat projít parlamentem i radou. To ještě zatím nenastalo, ale z toho, co vím od kolegů v té evropské antimonopolní síti, tak se všichni už těší na to, že budou mít v rukou nové nástroje, že budou moci nezávislým způsobem vše kontrolovat, vykonávat dozor a i uh,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 Zde je ještě jedno téma, které jakoby se úplně ztrácí, a to je vliv hm, databank. A my v tomto tématu, jak si pohlížíme na mikroekonomický pohled, to je tedy hm, nabídka, poptávka, pak se vybuduje nějaká cena, každý zákazník, hm, který tedy vstoupí do daného obchodu, dostane vlastně nabíz, nabídnutou stejnou cenu. Stejně tak je tomu třeba v katalogu v moderních eh, tedy obchodech online s těmi databankami to tak není a mm, to má tedy velký vliv na utváření cen. Kdo má větší databanky, může zákazníkům nabídnout preciznější ceny nebo precizně může vyhodnotit, mm, za jakou cenu asi tedy klienti ty produkty zakoupí a podle toho to adekvátně tedy utvářet. A to e, úplně mění e, způsob, jak se zamýšlíme na trhy. E, jak vlastně přemýšlíme nad vývojem cen. Už se nám tady podařilo odprezentovat taky materiál ohledně toho, jak se vyvíjejí monopoly Komise jako se tomu také věnuje. A jak se na to podle vás má reagovat? Samozřejmě klienti potom dostávají, nebo spotřebitelé potom dostávají eh, lepší ceny, ale eh, ty databanky taky nejsou zadarmo. Eh, druhá otázka stále v digitální oblasti. U poslední zprávy o hospodářské soutěži se ukázalo, to byl eh, případ Berman Santo, že vlastně je potřeba ještě více zvažovat eh, demokratické aspekty a ekologické aspekty v hospodářské soutěži. Eh, co se týče demokracie, tady vlastně si klademe otázku ohledně veřejného mínění, když třeba hovoříme o státní podpoře v budoucnu. Určitě to nemůže být jedinou, jediným argumentem, že tyto eh, trhy se nějak propadají pod vlivem Facebooku a Google a podobně. V našem zájmu by přece mělo být, abychom zohlednili, zda vlastně, jaký je veřejný diskurs v dané zemi a tak, aby ten, tento diskurs byl i nadále nezávislý. Jak byste si dokázala představit, že bychom tedy tuhle tu oblast mohli dále utvářet. Well, first of all, uh, uh, welcome as the next uh, rapporteur on the competition report. I, I look forward to, to working with you. Uh, and also, uh, thank you for, uh, for taking... Děkuji. Práce, kterou odvádí eh, OECD, je velmi důležitá, eh, má vliv, eh, je kvalitní. Takže je to velmi důležitá inspirace v práci, kterou děláme. I co se týče vymáhání. V tedy ohledně těch eh, skandálů, my máme jakousi fikci, že služby se dávají zadarmo, ale teď si myslím, že už si opravdu všichni uvědomují, že buď platíte penězmi, anebo platíte nějakými svými údaji. A já si myslím, že stále více lidí by si raději zaplatilo penězi, aby nemuseli platit údaji svými. Eh, Washington Post, jestli se nemýlím, měli eh, reklamu, kdy vlastně eh, jste viděli hodnotu svých dat. Tam byla takzvaná eh, nabídka zadarmo, kde jste měli omezený přístup, ale vlastně plné tracking a plné reklamy. Potom něco zaplatíte, máte plný přístup, ale stále tracking a reklamy. Asi za 50 dolarů jste měli plný tedy přístup k obsahu, ale taky žádné sledování tracking a žádné reklamy. Takže takto vlastně si můžeme nějakým způsobem stanovit hodnotu dat. Takže místo toho, aby někdo vlastně sbíral vaše data, ten tracking, tak uh, vy si můžete zaplatit, že to dělat nebude. A to je poměrně pozitivní vývoj. Eh, lidé si dnes mohou udělat mnohem lepší představu o tom, o co tady jde. A jak už jsme o tom hovořili, nová práva občanů vlastně teď eh, znamenají, že máte větší kontrolu, pokud chcete posílat eh, hospodářskou soutěž. Tak teď můžeme zajistit, že si můžeme vzít třeba svoje údaje od jednoho poskytovatele k jinému poskytovateli. A to umožňuje zase vznik eh, více služeb. Co se týče monopolů, nemáme žádný zákaz monopolů v zákonu, v zákonech v Evropě. Hmm, nikdo vám samozřejmě nebrání Někdo vám tedy nebrání v tom, abyste rostli, eh, přebírali další společnosti a vznikl takový monopol. Tím samozřejmě se oslabí hospodářská soutěž. A nemůžete tedy zneužívat svoji moc na trhu my to teď musíme kontrolovat. Jako podnikové modely, podnikatelské modely, způsoby vytváření hodnot se mění, protože náklady se snižují. A teď je tedy zajímavé, e, Babova věce o tom, jak chápat pozici na trhu a e, vlastně co se taky týče těch podnikatelských modelů a e, ti tři e, poradci, které se jmenovala letos, se budou právě věnovat tomuto tématu. 17. ledna proběhne konference, která se bude věnovat některým z těchto otázek a potom nás čeká také závěrečná zpráva někdy na jaře v příštím roce. Co se týče Bayer Monsanto fůze, no to je takový příklad, ale samozřejmě jich máme více, které jsou tedy mimo hospodářskou soutěž a e, přitom vyvolávají otázky, které jsou velmi důležité, ať jsou to otázky bezpečnostní, mm, otázky plurality médií a tak dále. Takže tam je celá řada otázek, které vyvstávají, když dojde k fúzi a já si myslím, že je potřeba mít eh, specifické nástroje pro specifické otázky. A v těch agrochemických fúzích, které proběhly tento rok, bylo velmi důležité, aby jsme měli jasný rámec eh, pro tyhle ty fúzy, eh, fúze i ze strany tohoto parlamentu, protože Evropa je specifickým místem pro agrochemický sektor. My jsme velmi přísní, a myslím si, že je lepší a přímější, abychom tedy řekli, jakou máme e, jasnou legislativu, aniž bychom tedy žádali ty společnosti ve chvíli, kdy je k fúzi, aby se potom zaměřili i na environmentální faktory. A je tedy těžké požadovat tohleto od fúze. Státní pomoc a veřejné mínění, e, to se dá tedy řešit z celé řady dimenzí. Státní pomoc eh, může ovlivnit samozřejmě také veřejné mínění, pokud podporujete eh, veřejnoprávní média. To je eh, určitě tady hm, jakási protiváha jenom proti tomu, abyste získávali veškeré své informace z Facebooku a to by tedy umožnilo hm, veřejnému mínění, aby bylo tady rozmanitější. Na druhé straně nelegální státní pomoc, když, docháze, když dojde třeba k nějakým nelegálním eh, daňovým výhodám pro některé podniky, tak to určitě ovlivní veřejné mínění také a sice negativně. Děkuji. Thank you. Děkuji. Gunnar Heckmark. Děkuji mnohokrát. Děkuji za prezentaci. Mám dva dotazy. Jeden je obecnější a souvisí to i s jinými otázkami. Jak se eh, přistupovat, jak přistupovat k fúzím? Zvláště v menších členských státech působí třeba velcí hráči, diskutují o fúzích. Předchozí komise zkoumala místní trh což není občas postačující, když se jedná o evropský trh, když se jedná o nutnost eh, udržet si to eh, celosvětové prvenství. Jak se na to díváte? Na ten pohled na místní trh, evropský trh, ale i globální trh. A potom konkrétnější otázka, to je eh, otázka zemního plynu. Já jsem zaz Eh, a Gazpromu. Já jsem zaznamenal, že komise přiměla Gazprom, aby plnil určité povinnosti vyplývající z evropských právních předpisů. Eh, ovšem oni to neplní a nedostali žádné pokuty a ve srovnání s jinými firmami Qualcomm, Apple, eh, Apple, <laughs> Microsoft, tam ty pokuty uděleny byly. Gazprom zcela evidentně podkopává hospodářskou soutěž E, a způsobem, který tady už byl popsán, kdy velké firmy to činí kvůli nedostatku transparentnosti, politickým nátlakům a podobně. A víme, že i z politických důvodů e, má Gazprom své cíle a už to prokázal. A velice rád bych tedy slyšel, jak porovnáváte ty jednotlivé případy obdobného rozsahu? Víme, že u Nord Stream má komise názor, že struktura eh, evropské hospodářské soutěže v oblasti energetiky by právě tím mohla být ohrožena. Takže k první otázce eh, posuzování trhů. Já s vámi souhlasím, že nestačí dívat se jenom na národní trhy. Musíme se dívat na reálné trhy. V každém jednotlivém případě posuzujeme, zda je tady ještě někdo, na, ke komu se zákazníci mohou uchýlit, protože pokud žádné takové nové podniky nejsou, tak vlastně tam není hospodářská soutěž. A co jsme zaznamenali v posledních pěti až deseti letech, je, že zhruba polovina trhu je národní a druhá polovina je e, tedy širší. Teď asi 65 všech trhů jsou při nejmenším e, evropské a některé i globální. To znamená, že ten vývoj posuzování trhu e, hodně se váže na to, že svět je stále globalizovanější a stále více firm působí na globálních trzích. A to se právě odráží i na způsobu, jakým provádíme analýzu trhu. A abychom si byli jisti, že postupujeme správně, tak jsme si nechali udělat i studii, která zkoumá analýzu eh, fúzí, zkoumá, zda je, eh, se dělá podle těch nejlepších postupů, zda se zkoumají skutečně trhy, kde podniky mohou podnikat. A Výsledek byl, že ano, děláme tu tržní analýzu nejlépe, jak eh, je to možné provádět. Takže to bylo k té vaší první otázce. Druhá otázka Gazprom. My jsme jim prohlás, poslali prohlášení o námitce, eh, kdy jsme eh, tedy napsali, myslíme si, že byste měli udělat to a to, ale neudělali jste to důvod, proč uvali takovéto povinnosti, byl, že jsme si mysleli, že takto dosáhneme lepších výsledků. A to ve dvou eh, oblastech hospodářské soutěže, u kterých obou je potenciál integrace evropského trhu se zemním plynem pokud si někdo kupuje zemní, plán, tak je pro ně, zemní plyn, tak je pro něj důležité, aby ho mohl přeprodat. Když za něj zaplatíte, tak musíte mít možnost ho prodat dál. A to dříve nebylo možné kvůli uh, daným uh, omezením té smluvní strany. Důležité je, aby zemní plyn mohl být dodán tam, kam chcete. A pokud zemní plyn je komodita, kterou si nemůžete vzít do krabice, uh, a odnést ji zákazníkovi, tak potřebujete plynovod. A proto tady byla povinnost, aby Gazprom dodával zemní plyn tam, kam ten zákazník to chce dodat. Druhá věc. Pobaltské země a Bulharsko do značné míry jsou ostrovy, pokud jde o plynovody a zemní plyn. A Gazprom teď je povinen dodávat zemní plyn jak do pobaltských zemí, tak do Bulharska i když vy jako zákazník třeba nemáte plynovod, který tím směrem vede. To znamená, když ty pobalecké země nemají dlouhodobou smlouvu, pokud třeba nějaký polský zákazník má dlouhodobou smlouvu, tak může si nechat dodat eh, ten zemní plyn a přeposlat ho do pobaltských zemí, což by zajistilo bezpečnost dodávek a zároveň rozvoj trhu se zemním plynem. Druhá věc, pokud jde o ceny. Nemůžeme vnucovat cenotvorné mechanismy, pokud to není součástí těch povinností. A teď Gazprom má povinnost dělat cenovou revizi s pozitivním benchmarkingem. A to je eh, aktuální každodenní cena zemního plynu v Německu a Nizozemsku. To znamená, i když třeba váš zemní plyn je navázán na cenu ropy, můžete požádat o revizi ceny, aby se tato cena snížila na úroveň tržní ceny plynu. To znamená, že dnes máme velice přesná pravidla pro cenotvorbu plynu a pokud ty firmy to nebudou dodržovat, tak jim udělíme Eh, pokutu, nebo můžeme udělat pokutu, aniž bychom dělali plnohodnotné vyšetřování. A myslím, že to je lepší výsledek, než jakého bychom dosáhli jinak. Děkuji, Ramon Chauregi. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji také za vaši práci a za to, že jste přišla. Já mám tři otázky. Ta první se týká rozpočtové položky pro Eh, to je Operational Expenditure pro hospodářskou soutěž. Mně nebyly jasné úplně cíle, funkce, eh, jaké typy programů eh, se budou financovat touto rozpočtovou položkou. A kdo budou příjemci? Můžete nám dát více informací ohledně této novinky v rozpočtování Eh, toho vašeho ředitelství. Za druhé, znepokojuje mě banko, koncentrace bank, eh, zejména v příhraničních oblastech. Zaznamenáváme tedy bankovní koncentraci ve celé Evropě, v některých zemích je to výraznější. Pokud jde o spotřebitele a o uh, hypoteční půjčky, dos, dochází ke zlepšení na trhu zvláště v tom přeshraničním prostředí, i když stále ještě jsme dosti vzdáleni v této oblasti. Jak vy se na to díváte? A třetí věc, eh, boj proti nekalé hospodářské soutěži v oblasti daní mezi členskými státy. Myslím si, že neděláme dostatečné pokroky. Byly tady skandály s LuxLeaks, eh, pak eh, i další a od té doby Eh, jak parlament, tak komise přijímaly různé iniciativy, snažili se koordinovat eh, členské státy, byly tam eh, ta, ty, ty informace podle jednotlivých zemí, ale já si myslím, že ta nekalá hospodářská soutěž mezi státy narůstá, že jsme ji nezbrzdili. Vy jste hovořila o určitém počtu případů. Mě by zajímalo, zda máme dostatek prostředků na to, abychom toto kontrolovali. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji. Nejprve Generální ředitelství KOMP má rozpočtovou položku, je to poprvé, to jsme dříve neměli a byl to problém, protože my musíme stále více investovat do výpočetních nástrojů. Například když děláme nějakou eh, inspekci eh, neoznámenou, tak potřebujeme mít schopné ehm, počítačové techniky, kteří třeba jsou v počítačích schopni najít na to, co si eh, lidé mysleli, že vymazali. Další věc. Někde třeba získáme 800 tisíc dokumentů. A abychom toto mohli probrat a najít známky kartelu, tak potřebujeme nějaké výpočetní techniky, abychom je mohli třeba utřídit, tak, aby uh, potom to mohli postupovat, eh, používat při nějakém řízení, tak potřebujeme na to nějaké výpočetní techniky. Je tady i studie komise, která vysvětluje, jak můžeme používat my algoritmy ve své práci. A ten algoritmus může třeba přispět ke zjištění některých skutečností, jak můžeme postupovat. Myslím si, že je důležité, abychom prostě měli takovéto výpočetní nástroje, které nám pomohou prošetřovat situaci na trhu. Pak tady jde o to, abychom byli schopni schromažďovat důkazy. Když děláme vyšetřování v nějakém odvětví, tak musíme mít možnost dělat plnohodnotné horizontální vyšetřování v tom odvětví, jak to vlastně pak funguje. Díváme se hodně na šetření elektronického obchodu, eh, díváme se na eh, kapacity a na co také potřebujeme eh, vlastně toto vybavení. A také potřebujeme tu položku na financování spolupráce s národními orgány. Já eh, jsem zaznamenala velké ambice s mm, tím, jak vstupují v platnost nové právní předpisy a my chceme maximálně využít různé nástroje, které jsou k dispozici na úrovni členských států a na celoevropské úrovni. A díky těmto penězům to bude možné. Druhá otázka, koncentrace bank. Já nemám úplný obrázek a velice eh, ráda třeba písemně odpovím, eh, pokud jde o tu přeshraniční eh, koncentraci bank. Myslím, že to se týká spíše kolegy Dombrovskise, aby toto dopodrobna proskoumal, ale velice ráda eh, předám tuto otázku. Samozřejmě důležité je, aby trhy fungovaly a aby se zákazníkům dostalo dobrých služeb, zvláště teď, když do bankovnictví se dodávají, dostávají noví hráči. Jsou tady nové možnosti pladeb, nové možnosti financování. A v neposlední řadě otázka boje proti nekalé hospodářské soutěže v eh, oblasti nelegálních státních podpor. Ehm, to asi posoudí právnice, zda jsme úspěšní nebo ne. A to téměř doslova, případy státních podpor jsou případy, kde vždy dochází k odvolání. Nyní probíhají jednání eh, týkající se Fiatu a Stapox a myslím, že eh, uvidíme rozhodnutí soudu. Nicméně eh, ty právní předpisy prošly radou, týkající se třeba zprostředkovatelů, podávání zpráv podle jednotlivých zemí, Uh, užší spolupráce mezi daňovými zprávami. A já říkám všem, i těm, kteří to nechtějí slyšet, že klíčové je především provádění těch právních předpisů. Musíte investovat do chytrých lidí, kteří hovoří cizími jazyky, kteří mají konkrétní schopnosti které jim umožňují používat tyto nové nástroje, aby fungovaly. A to je důležité a já doufám, že mi pomůžete se na toto zaměřit, až tato nová legislativa vstoupí v platnost, že úřady, daňové úřady budou mít eh, dostatek zaměstnanců, aby to zvládali a byli schopni to dělat. To bude velice důležité. Co se možná podceňuje, je to, že v mnoha členských státech se také mění právní předpisy. Když se třeba podíváte na Lucembursko, tak eh, ten případ Fiat už se nemůže opakovat, to tež na Kypru, eh, také už se nic takového nemůže opakovat. V Nizozemsku změnili právní předpisy týkající se právnických osob. V Irsku eh, udělali také něco podobného, takže my eh, to zkoumáme případ od případu, případy státní podpory, ale zároveň členské státy mění své právní předpisy. A co je důležité, teď máme celoevropské právní předpisy, které vstupují v platnost. A i když to možná není vždy přímo sledování případ od případu v návaznosti na LuxLeaks. Myslím si, že LuxLeaks a práce parlamentu hodně posloužily tomu, že se snáze prosadily tyto změny a to já považuji za velmi pozitivní. Thank you, Eva Majdel. Děkuji, Eva Majdel. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za takovouto vstřícnost v poskytování odpovědí. Moje otázka se rovněž týká plnění předpisů Gazpromem. Já pocházím z Bulharska a celou řadu let u nás nepanovalo vůbec žádné jasno ohledně Gazpromu a ropovodu South Stream. Já se tedy domnívám, že závazné povinnosti a nastavení jasného právního prostředí bylo správné, tak aby takováto velká firma byla zavázána k dodržování evropských pravidel. Na druhé straně se mnozí domnívali, či vnímají vše jako beztresnost Gazpromu z pohledu porušování pravidel, či klade si otázku, jak se bude situace vyvíjet, pokud Gazprom v nejbližší budoucnosti opravdu nebude se ničeho držet, co se mu předepisuje, co mu bylo uloženo jako povinnost bude komise rozhodovat a využívat svých pravomocí nahlížení do smluv mezi Gazpromem a zeměmi, již se to týká například? Děkuji za tuto otázku. Já se rovněž domnívám, že kromě těch otázek, jimiž jsme se už zabývali z pohledu eh, povinností Gazpromu, záležitost toho, že Gazprom nesmí žádat žádné odškodnění za ten promarněný projekt South Stream, je dobrá věc, protože to by znamenalo obrovskou finanční zátěž pro bulharskou ekonomiku. Z mého pohledu se jedná o samotný začátek všeho, totiž eh, Gazprom se snaží integrovat do evropského plynového odvětví a nyní má určitou sadu povinností a bude tam pověřenec, který bude výslovně sledovat, zda to dodržuje a jak se zachová. Doufáme rovněž, že se s námi budou kontaktovat subjekty, které dojdou k závěru, že Gazprom porušuje té povinnosti. A rovněž z pohledu necelých 10 globálního obratu se na to budeme dívat. Totiž eh, v takové situaci my pak nemáme povinnost vše znovu vyšetřovat. Je to tedy mnohem rychlejší. Pokud se Gazpromu dotkne eh, povinnost, která je nyní závazná, tak zajištění, že e, k tomu dojde a takovéto zjištění bude mít mnohem rychlejší dopady. A právě v případě Bulharska na tom záleží, vy, vám samozřejmě záleží na tržních cenách, e, nikoli na předražování a už se nebude do této rovnice zabudovávat jakákoliv kompenzace za uh, ten South Stream, který nebyl nikdy dokončen. Eh, zany. Děkuji. Děkuji, že se mohu zde ozvat ještě jednou. Nyní se moje otázka bude týkat leteckého odvětví a obecně. Jedná se o odvětví velice konkurenceschopné, mm, kde je konkurence tedy velice živá. Evropský vnitřní trh v oblasti letectví v poslední době zažívá celou řadu překotných a mm, hlubokých změn. Nastávají tam nová pravidla, která budou znamenat levnější lety, bezpečnější lety, tedy to je něco, na čem záleží všem evropským občanům. Ono samozřejmě, ale stále ještě je tam obrovský potenciál, jak z pohledu cestujících, tak i podnikatelů, zejména když se seznámíme s analýzami, že do roku 2035 se čeká, že ještě dále poroste evropské letecké odvětví a to o 50 Spravedlivá férová hospodářská soutěž je přitom takovým nutným základem. Proto je důležité, aby převozní společnosti, které jsou v podstatě plnoprávnými leteckými společnostmi a přitom se snaží um, na trhu působit, co by eh, takzvané eh, nízkonákladové. To je například Lufthansa má takové dítko, eh, ten Wings a Air France, zase podobě Vuelingu, jaké to má dopady z pohledu například pracovních podmínek zaměstnanců či z pohledu dodržování obecných pravidel. Tedy, když se na to podíváme z pohledu antimonopolních pravidel, jak může komise zajistit, že takovýto mix a smíšené vlastnictví klasické letecké společnosti a nízkonákladovky nepovede například k porušování hospodářské soutěže či um, nekalé soutěži či úplné deformaci trhu? Odpověď ano, to je opravdová otázka. Zatím jsme se spíše zabývali otázkou, zda je lepší uh, aby letecké společnosti spolupracovaly v oblasti maximálního využívání určitých tras, konektivity, aby tedy nedocházelo k fúzím a k případnému nebezpečí na vznikání monopolu. Ale nyní je tady opravdu ten nový jev. Mně zatím nikdo neprezentoval tuto záležitost jako potenciální uh, problém z pohledu hospodářské soutěže. Já se ale na tuto věc ráda podívám a pak se s vámi spojím, protože eh, slučování vlastnických práv se vždy pojí s otázkou, jaké jsou dopady. Mm, pokud se někdo nefúzuje, ale má například stejné akcionáře, stejné vlastníky, co to pak dělá s motivací vzájemně soutěžit? mezi firmami na trhu. Zatím ale jsem ještě se s tím problémem tak neseznámila a určitě se mu budu věnovat a ozvu se vám. Děkuji, říká předseda. Omlouvám se všem kolegům, kteří se přihlásili v rámci akce Spontánní řečník, ale jak víte, máme nyní velice přísná pravidla. Tlumočníci nemohou zůstat déle proto musíme stoprocentně dodržovat svůj program. Tedy já musím paní komisařce velice srdečně poděkovat. Opravdu její přítomnost byla um, zde um, vítaná, potřebná, mnohé jsme se dozvěděli a doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a i nadále přinášet své plody. So, Let's move to next point of our agenda. Um, the opinion uh, uh, to the to Reggie. Tak přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Tady se jedná o stanovisko týkající se zvýšení finančních prostředků Eh, na podporu strukturálních reform, jak vám je známo, v souladu s tím, jak vše dopadlo, chci pogratulovat eh, kolegům a poděkovat jim. 35 pozměňovacích návrhů. Jsou tam dvě zásadní záležitosti, ke kterým mnohé návrhy směřují. Obecné zaměření toho programu, to už jsem zdůraznil, když jsem své stanovisko prezentoval, že Návrh komise skýtá příležitost by se mělo týkat co nejširší oblasti, včetně zvyšování environmentálních aspektů našich politik a sociální soudržnosti a ten program by měl přispět k solidnímu růstu ekonomiky sociální a územní soudržnosti, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a všech těch záždostí, které jsme do textu vepsali. Tam bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, většina z nich se snaží dosáhnout téhož. Proto jsem z toho vypracoval kompromisy, které se snaží podchytit vše, na čem záleží. Některé politické skupiny se snaží konkretizovat ta úvodní ustanovení méně text, jiní na to jdou opačně je třeba to vše sladit. Druhá záležitost, k níž směřuje mnoho pozměňovacích návrhů, se týká financování. Téměř všechny vyjasňují, že bychom se měli vyvarovat přesunu finančních prostředků a přejí si, aby tato záležitost opravdu vyzněla. I zde se snažíme o to, aby se to nějak způsobem, nějakým způsobem ta objevilo, ale přitom nechceme ohrozit to, co už tam je ohledně přijetí eura a záležitosti eh, postupu komise. Je tam tedy široký konsensus, že bychom se měli vyhýbat eh, přesouvání eh, prostředků na druhé straně, pokud máme konkrétní nástroje, tak by měly být správně financovány v rámci víceletého finančního rámce. To je tedy z mé strany úvodem vše. Rád si vyslechnu vaše komentáře a budu se je snažit brát co nejvíce v potaz a jménem mm, mm, za EPP zde mám Samon. Děkuji, pane předsedo. Já chci omluvit kolegyni Ivanu Maletič, která dnes nemohla přijít, takže vám přečtu její komentář v angličtině. In considering amendments, it... Děkuji tedy. Při zvažování poznacích návrhů záleží na tom, abychom brali v potaz skutečnost, že zde nepřicházíme s novou právní úpravou týkající se um, pod programu podporujících strukturální reformy po roce 2020. Nýbrž pouze se snažíme zvýšit finanční prostředky současným programům na období 2017-2020 o 18 milionů eur. Nemůžeme zde uspokojit všechny výzvy ani provést všechny reformy ve členských státech s dvě, celých 22,4 miliony eur. Proto je důležité dodatečně rozšířit finanční krytí programu a um, zabývání se vším nedává smysl. Zejména záleží na tom, abychom reformy nedefinovali předem, protože v každém členském státě vypadá situace jinak a pokud budeme nastavovat priority podle konkrétních reform, může dojít k situaci, že určitým členským státům budeme svazovat ruce. A nemělo by k tomu docházet z pohledu toho, jaké příležitosti daný program skýtá například méně vyvinuté členské státy, které nemají finanční prostor pro vše, s čím my konkrétně přicházíme a chtěli by si nadefinovat jiné priority na národní úrovni. Je třeba stanovovat eh, tyto priority z důvodu rozpočtových omezení a z důvodu vysokého počtu žádostí. Nicméně nikoli v eh, na základě nějakých předem definovaných reform. Výběrová kritéria by měla spolupůsobit synergicky s například hospodářskými aspekty, tvorbou pracovních míst a tak dále. Podle mého názoru obecné cíle programu by neměly být zásadním způsobem měněny mysleme na to, že nehovoříme o žádné expanzi těchto programů. My, co by výbor pro hospodářskou soutěž, musíme zdůraznit, že každý program musí být eh, koncipován tak, aby podpořil členské státy a zejména ty, které zatím nemají euro, aby co nejlépe dokázali splnit konvergenční kritéria, splnit podmínky pro přijetí euro, včetně strukturálních reform a naplňování pravidel evropského semestru i plnění těch konkrétních doporučení pro každý členský stát. Z pohledu toho, jak se vyvíjí naše diskuse, věřím, že se všichni shodneme na textu tohoto stanoviska a chci zdůraznit, že zvyšování finančních prostředků by mělo být financováno z nástroje flexibility. Přestože tam nejsme odpovědní za rozpočet. Ciara will not be present, so uh, Alde Ramon Tremont. Za EKR tady nikdo není, takže Alde. Uh, first of all, I would like to thank the rapporteur for including my proposal that the... Děkuji zpravodaji Eh, za to, že mm, považuje tyto reformy za, eh, za něco, co tedy vyžaduje strukturované reformy. Mm, já si myslím, že v EU přeci nejde pouze o peníze, jde taky o eh, zavedenou praxi, osvědčené postupy a, a na mě zapůsobil projev premiéra Ruteho ve Štrasburku minulý týden, hm, který hovořil o něčem, čemu on říká dokonalá unie. My se teď bavíme o tom, jestli potřebujeme unie více nebo méně. A já si myslím, že potřebujeme lepší unii. A asi největší problém, který teď máme, nevím, jestli s tím souhlasíte, je, že potřebujeme harmonizovat uplatňování evropského práva. A o to tady jde i zpravodaji a já tedy doufám, že tato jeho myšlenka bude zohledněna v celém stanovisku. No, taky doufám, že to pomůže místním a regionálním samozprávám, aby fungovaly efektivněji Eh, bylo mi potěšením spolupracovat se všemi ostatními stínovými zpravodajmi a doufáme, že naše stanoviska budou zohledněna. Děkuji. Děkuji. Ale za Filipa ne. Gue tady taky nemá zástupce. Ani FDD, ani NF. Pervanč se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Vy jste toto téma zpracovalo efektivně a myslím, že ty kompromisy jsou zajímavé. Ale chtěla bych ještě navázat na to, co říkali kolegové z EPP. Samozřejmě, že s jedním programem nemůžeme udělat všechno, ale s tím málem, co máme k dispozici, pokud eh, se nebudeme snažit pracovat na těch našich velkých zásadách, tak potom u našich spoluobčanů vyvoláme eh, falešná očekávání a Evropa bude takovým strojem na frustraci. Takže já jsem ráda, že eh, v tom kompromisu vlastně nebyla ponechána ta zmínka o sociální pilíři. Hodně se o tom hovoří, ale když potom se jedná o realizaci a o využití konkrétních programů, které právě souvisejí se strukturálními reformami, díky nimž by se sociální pilíř měl eh, realizovat, tak eh, nepanuje schoda. A mě tedy toto mrzí a myslím si, že je to škoda. Thank you. Uh... Děkuji. V úvodních ustanoveních eh, na to ukazujeme, nebude, ne, poukazujeme, nebude to tady v tom samotném článku. I to je signál, byl to kompromis. Je to nyní tady v úvodních ustanoveních. Každopádně tady jde pouze o refinancování e, po velmi krátkou dobu a potom budeme mít nový program, kde už budeme tedy vedoucím výborem. A pak budeme mít příležitost tedy ovlivnit to na delší dobu a snad budeme mít i větší zdroje. už to tedy bude mít menší omezení, než poskytovat jenom stanovisko jinému výboru, který za to zodpovídá. No, ale to stanovisko, které předkládáme, je tedy eh, důležité, ale zase nepřehánějme jeho význam. Děkuji mnohokrát, děkuji všem kolegům za spolupráci. Hlasujeme zítra. Kompromisy jste dostali před schůzí. To bude tedy součástí našeho dlouhého hlasování zítra. Takže tento bod nyní uzavíráme a přicházíme k dalšímu bodu. Eh, děkuji Luďkovi, který se ujme, ujme předsedání. downgrade myself a little bit. Uh, so, we have point six. Eh, děkuji, přecházíme tedy k bodu 6, a to je pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení eh, o opatření na vypáhání správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty. Pan Zíle, který je zpravodajem, tady není, takže já to za něj přečtu zpravodaj se tedy omlouvá za to, že nemohl přijít na dnešní zasedání. Děkuje všem eh, stínovým zpravodajům za spolupráci a eh, diskuse. Přeshraniční daňové podvody jsou jedním z největších problémů, který, se kterými se nyní členské země potýkají. Um, Ekonomika eh, eh, roste eh, rychle a proto je potřeba přijmout te, tuto vlastně, tedy tento návrh nařízení rady co nejrychleji. I tedy musíme ale respektovat reference Kromě toho zpravodaj také hledá konsenzus, takže navrhuje určité kompromisy. Pouze jeden členský stát nyní tady bude požadován na, to, na to správní šetření. Věří také zpravodaj, že tam nejsou žádné zásadní neschody a zpravodaj věří, že zítra na hlasování se nám podaří dosáhnout um, dobrého výsledku. Tolik tedy ze stranu zpravodaje a teď se ptám, kdo zde zastoupí stínové zpravodaje. Brian Hayes? Děkuji. Pane vicepředsedu. Omlouvám kolegu Mara, který nemohl přijít. Je v Kolumbii. Sleduje tam eh, tedy výsledky prezidentských voleb. Eh, každopádně tady eh, doufá v dobrý výsledek a chválí kompromisní proces. V nedávných letech systém DPH nestíhal tedy tempo s globalizací, digitalizací všech našich ekonomik. To je velký problém, který eh, tedy to způsobuje pro DPH a vůbec celé eh, systémy zdanění, takže na to je potřeba zareagovat. Obchodování mezi členskými státy vlastně nyní vychází z eh, přechodných opatření, Hmm. Tady vlastně jde o rostoucí podíl příjmů členských zemí. O tomto tématu tedy budeme hovořit eh, zítra, eh, respektive hlasovat zítra a mm, kolega tedy říká, že eh, toto stanovisko předkládá vyvážený pohled na téma. Kolega Madu taky děkuje vyjednávacímu týmu za jejich práci, za ochodu, ochotu vyjednávat během zasedání stínových zpravodajů. My, jako tedy výbor Ekon, bráníme další posílení administrativní spolupráce členských zemí v této zásadně důležité oblasti výběru daní. Děkuji mnohokrát Brianu Hejsovi. Za SAD pan Ludvíkson. Jag vill börja med att tacka rapportören Robert Sille för... Děkuji Spravodaj za velmi dobrou spolupráci. v komisním návrhu definitivního DPH eh, v přeshraničním obchodu komise chce podpořit výměnu informací mezi eh, daňovými orgány členských zemí. To je velmi důležitá dobrá věc. Příliš mnoho věcí, informací se ztrácí kvůli eh, mezerám v systémech DPH. Mm, to by přitom mohlo na pomoci eh, tomu udržitelnému rozvoji, růstu. Mm. Máme zde také otázku certifikovaných daňových eh, subjektů. Tady by bylo tedy důležité identifikovat eh, eh, podnikatele, operátory, tak by bylo jasné, že pouze tedy nekryjí organizovaný zločin. Mělo by mít možné pro daňové orgány, aby vyšetřovali i v jiných členských zemích. Stávající systém zde má mezery, které vedou k tomu, že se ztrácejí miliony eur. Je tedy potřeba, abychom naplnili tento návrh komise, protože ten by zvýšil správní spolupráci. To je určitě součást skládačky. Ještě děkuji všem za velmi dobrou spolupráci a myslím si, že se nám podaří nalézt řešení pro zbylé body, které ještě potřeba vyřešit. Doufám, že dopadne dobře hlasování. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A v neposlední řadě Molly Scott. Chcete slovo? V každém případě. Tohle to je obrovsky zajímavé téma DPH eh, pro zelené. Hmm. Chci poděkovat panu Zilemu za jeho práci. Já se věnuji udržitelným financím a sympatizuji s rolí, kterou musel sehrát. Když tedy pocházíte z malé skupiny a přitom dosáhnete koncenzu eh, v celém parlamentu. To vůbec nebylo jednoduché, to se ukázalo na zasedání stínových zpravodajů ve Štrasburku. A jak stínový zpravodaj za SAD už řekl, tady hlavně jde o to, um, o tu certifikovanou, tedy eh, ten eh, daňový subjekt. A chceme snížit správní zátěž, chceme to harmonizovat, ale může to pouze fungovat, pokud máme dobrou definici tohoto subjektu. A to je určitě eh, tedy definice, které se budeme věnovat v mm, dalším zprávě, které se věnuje kolega Kofold většina kolegů podporuje ehm, tento návrh, tedy mít ehm, tohoto certifikované, tento certifikovaný daňový subjekt. A e, bude to tedy na žádost pouze jednoho státu, ne nikoli dvěma. Teď je otázka, jak tedy bude probíhat spolupráce mezi členskými zeměmi eh, při boji eh, proti daňovým podvodům. Je potřeba, abychom měli řádné vymáhání těchto ustanovení, pokud opravdu eh, chceme efektivně bojovat, protože tady přicházíme o minimálně 50, teď jsem nerozuměla, jestli to bylo milionů nebo miliard liber ročně. Eh, také jde o sběr statistik o podvodech v daňové oblasti. My prostě potřebujeme vědět, kolik eh, daní eh, se nezaplatilo, kolik, o kolik peněz jsme přišli, abychom opravdu věděli, jaký rozsah, o jaký rozsah tady jde. Já budu hlasovat pro tyto pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji všem stínovým zpravodajům a nyní komise. Snad stručně a potom budeme mít ještě catch the eye. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit tohoto jednání, kde zkoumáte návrhy pozměňovacích návrhů k nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH. Jak víte, je to důležitý pilíř akčního plánu pro DPH, tak jak jej navrhla komise v roce 2016. A jde tedy o to, že by se eh, měla vytvořit odolnější DPH eh, vůči podvodům. Je důležité, že parlament přispívá k přijímání všech potřebných reform, aby se konečně skoncovalo se zneužíváním DPH eh, a k, mm, aby se zamezilo podvodům, které omezují daňové příjmy členských států. Je tedy důležité posílit správní spolupráci, tak aby naše národní úřady mohly sehrávat svou úlohu v oblasti prevence a rozbíjení sítí, které se podílejí na podvodech z DPH. Je také třeba, aby všechny informace, které jsou k dispozici na úrovni členských států a na úrovni Unie, byly eh, použitelné samozřejmě s ohledem na práva občanů. A také musíme být ambiciozní eh, v boji proti podvodu, musíme zavádět novátorská řešení a na evropské úrovni posilovat kapacity států. Tento návrh nařízení eh, samozřejmě zohledňuje tyto potřeby a snaží se reagovat na, za, na výzvy stále eh, integrovanější ekonomické oblasti. Děkuji vám za zájem o tento návrh a za pozměňovací návrhy, které jste eh, přednesli na zlepšení kvality. Thank you very much. Anyone for HDI? Děkuji. Někdo do HDI? Pokud ne, tak uzavřu tento bod. Děkuji zpravodajům za skvělou spolupráci. To se asi potvrdí zítra při hlasování, takže hlasování se koná zítra. A to nás přivádí k poslednímu dnešnímu bodu, to je bod číslo 7. Přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dnes máme na programu velice důležité body, to je eh, CRD4 a CRR. Je to eh, tedy 39. zkoumání aktu přenesené pravomoci a prováděcích opatření. My to považujeme za důležité a také za důležité Eh, považujeme, že to je na veřejném programu jednání v návaznosti na zkoumání v únoru 2017 a v březnu 2018 se dnes zaměřujeme na CRD4 a CRR. Eh, tyto právní předpisy platí od roku 2013. Eh, už také byly zveřejněny další sekundární akty, ne ještě všechny, a budeme diskutovat o tom, co ještě zbývá a co je ještě na programu. Asi víte, že tedy byl rozeslán briefing od sekretariátu, kde je přehled ještě neuzavřených opatření. Eh, budeme pokračovat tak, že nejprve si vyslechneme eh, úvod eh, DG FISMA, potom EBA, potom náš jednávací tým. Tady musím omluvit pana Karase, který přejde později, snad eh, tedy ještě to stihne. A potom eh, bude Catch the Eye. Nejprve tedy eh, tady vítám pana Sebastiana Hrovatina, který je zástupcem ředitele jednotky pro regulaci a dozor nad bankami z DG FISMA a máte tedy pět minut na úvod. Vítejte. Dobrý den, pane předsedo, respektive dobré odpoledne, pane předsedo, dobré odpoledne vám všem. Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat za pozvání a za to, že máme možnost vás tady informovat o situaci s prováděním opatření úrovně 2, pokud jde o CRR a CRD. Budu, mm, myslím, stručný. Práce na provádění pokračuje. Dosáhli jsme velkého pokroku, pokud jde o přijetí regulačních technických norem, které už předložila EBA komisi. Bohužel tento pokrok nelze měřit ve smyslu toho, co bylo již schváleno, protože technické, technické normy ve srovnání s tím předchozím zkoumáním, které proběhlo v březnu, um, vlastně nebyly žádné další přijaty, ale to neznamená, že bychom nezaznamenali žádný pokrok a potenciální příklad eh, to je pro eh, akt prováděcí práv, právomoci týkající se eh, míry pokrytých likvidních prostředků. My jsme minule mluvili o veřejných konzultacích k tomuto aktu, prošli jsme si všechny komentáře, provedli jsme určité změny na základě toho v tom aktu v přenesené pravomoci a teď tedy zahajujeme mezi odborové konzultace, tedy interní konzultace, tak aby tento akt mohl být následně přijat to je stručně asi všechno. Jak jsem říkal, udělali jsme pokrok, práce pokračuje, vedeme dialog mezi naší právní službou, právní službou EBA. Děláme pokrok i v této oblasti a snad budeme eh, moci konstatovat v nadcházejících měsících, že texty byly přijaty. Děkuji. Děkuji. A druhý klíčový hráč je EBA, kterou zas, zastupuje vedoucí odboru pro risk-based matches, pan Lars Overby. Máte také pět minut. Děkuji mnohokrát za pozvání, za to, že vám tady můžete přednést eh, aktuální stav. Sebastian říkal, že už se spolupracujeme v mnoha oblastech. To jsou tedy ty technické normy, některé už jsme předložili. Minule jsem se zaměřil i na odložení některých technických norem. Já nebudu opakovat všechno, co jsem říkal minule, ale jenom chci zdůraznit, že počet eh, těch norem, které mají spoždění, je minimální ve srovnání s tím, že už jsme připravili asi 100 technických norem Nepředpokládáme, že by toto mělo pokračovat, protože ta eh, zdržení nebereme na lehkou váhu a někdy mm, prostě se to stane a vždycky na to upozorňujeme zákonodárce. Také jsme pokročili eh, s jednou z nejsložitějších norem, a to je vlastně zapracování ekonomických výsledků do modelu IRB. Eh, my jsme to chtěli Eh, uzavřít dříve, ale asi mm, posunulo se to, ale uzavřeme to ještě letos, asi ve třetím čtvrtletí. Mandát RTS CRR žádá IBA, aby zkoumala důvod, důvody ekonomických problémů. Už jsme toto konzultovali, ale je to velice složité a proto jsme se rozhodli, že toto eh, téma rozložíme na dvě části. Měli jsme dva konzultační dokumenty. Ten první se týká k tomu mandátu RTS. Zaměřujeme se nyní pouze na identifikaci ekonomických problémů, zatímco ten druhý konzultační dokument eh, popisuje, jak toto zapracovat do modelování odhadů. Ušetřím vás technických detailů v těch konzultačních dokumentech, místo toho budu hovořit o cíli. A také chci zdůraznit, že to je pro EBA důležitá oblast, my jsme zaznamenali eh, velkou variabilitu ve výsledcích modelů právě v této oblasti a měli jsme tedy obavy, že všichni vycházejí ze stejných, eh, stejného startovacího bodu. Ehm, mandát RTS tedy se týká identifikace těch ekonomických problémů. Eh, to má ale samozřejmě mnoho rozměrů. V RTS, tak jak jsme jej navrhli, tedy k tomu přihlížíme čistě z makroekonomického hlediska, a tak, eh, aby ta naše definice eh, odpovídala i takovému intuitivnímu chápání eh, ekonomických problémů. To téma je velice technické zapracování ekonomických problémů do modelu IRB, zvláště pokud jde o parametry LGD, ztráty při selhání, eh, tak to má klíčový význam, abychom zajistili rovné podmínky. Eh, to je obsaženo i ve společném dopisu předsedu ECB, SSM a EBA eh, zákonodárcům, a to bylo zasláno i Ekonu, kde zdůrazňujeme právě některé problémy v této oblasti. Konzistentnost modelování je zvláště relevantní v době, kdy banky v různých jurisdikcích čelí různým výzvám. Některé stále ještě bojují se ztrátami, eh, které souvisejí s finanční krizí, zatímco banky v jiných eh, ekonomikách už dnes mají menší úroveň ztrát díky velice příznivé hospodářské situaci. A naše technické normy musí pokrýt eh, oba typy skutečností, Eh, to znamená i ty jurisdikce, které mají problémy, i ty jurisdikce, kde problémy jsou velice omezené, to všechno musíme tedy zapracovat do našich modelů a tam pak jsou třeba jiné ty kapitálové požadavky a musíme zároveň postupovat dostatečně obezřetně a s citlivostí na riziko. Děkuji. Děkuji vám za vaše komentáře. Nemáme tady mnoho poslanců, ale předpokládám, že paní Beres zastupuje SD, prosím. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Pokud jde o obsah, už jsme o tom hovořili minule. Pokud jde o akt přenesené pravomoci ohledně liquidity coverage ratio, možná by bylo dobré, kdybyste nám řekli, proč došlo k tomu spoždění. Já e, vím, že když se hovořilo o úrovni 1, tak to byl jeden z klíčových konceptů celého textu a teď to tady bylo takto odloženo a možná eh, to může být pro nás určité varování. A také byste nám prosím mohli říci, jaká jsou první ponaučení, která vyplývají z konzultací a konečně, kdy předpokládáte, že vznikne eh, ten text, kdy bude prezentován. A poslední věc eh, pokud jde o účel zveřejňování aktů přenesené pravomoci, jak to jde dohromady s jednáním o probíhající revizi právních základů pro tyto akty v přenesené pravomoci jako takové? Tady je otázka načasování, která mě trochu znepokojuje, protože vy, ať už to bude EBA nebo komise, tak budete pracovat na nových aktech přenesené pravomoci podle toho nového právního základu, přestože ještě neproběhne ten phasing in toho eh, té předchozí sady v aktů přenesené pravomoci. Znamená to tedy, že zákonodárci navrhují příliš mnoho aktů přenesené pravomoci. Jak tomu všemu tedy rozumět? A poslední otázka. Vzhledem k obtížím, které jste měli při eh, přípravě všech potřebných návrhů, pro ten předchozí legislativní balíček CRD4 a CRR. Máte nějaká doporučení, která se týkají fungování aktů přenesené pravomoci jako takových? Já tuto otázku kladu, protože jsem zpravodajkou pro revizi ESA a je tedy možné, že dojde k přepracování některých horizontálních článků o aktech přenesené pravomoci, takže by mě zajímalo, co si o to myslíte. Takže tři otázky. Jak to vypadá s aktem přenesené pravomoci ohledně tom, tom, té míře likvidity, za druhé, jak je to spojené s balíčkem úrovně 1 a za třetí, všeobecné závěry z fungování aktu přenesené pravomoci, pokud je o konzultace a lhůty. Thank you. I guess we don't have anyone. Děkuji vám. Zdá se, že tady není téměř nikdo pro Catch the Eye, ale jelikož zde byly velice konkrétní a substantivní otázky, obracím se na komisi a na Evu, aby je zodpověděla nejdříve. Já tedy v tom správném pořadí k těm otázkám přistoupím. Co se děje s těmi akty přenesené pravomoci? Já už jsem úvodu krátce naznačil, že tam k pokroku došlo. Snažil jsem se vás ujistit, že stále ještě analyzujeme všechny signály, které jsme dostali jak od představitelů odvětví, tak od členských států Důkladně jsme je probrali a zavedli jsme určité změny do návrhu textu komise. Právě co by výstup této analýzy. Se to tak odehrálo nyní, je text hotov a můžeme se dát do konzultací mezi všemi zainteresovanými stranami. V podstatě tam tedy není důvod k žádnému spoždění. Ono nám to umožnilo projít i jiné komentáře a rozhodnout, které budeme brát v potaz. Ale vezmu to pořadě, takže ještě couvnu krok zpátky. V zásadě už máme ten základní akt přenesené pravomoci, ten už byl schválen v roce 2016. Cílem této pozměněné verze bylo vyjasnit určité záležitosti v tom už platném aktu v přenesené pravomoci. A důvodem byla skutečnost, že jak členské státy, tak eh, dotčené subjekty nám signalizovaly, že to bylo zapotřebí, že tam bylo nejasno a že zároveň jsme zjistili, je důležité určité aspekty srovnat i s mezinárodně právními závazky. Celá řada těch komentářů, které jsme obdrželi v průběhu těchto konzultací, se však pouštěla ještě dále. Byly tam návrhy a komentáře, které by znamenaly mnohem zásadnější změny tohoto aktu přenesené pravomoci. A jelikož my jsme se snažili vše určitým způsobem ukočírovat tak, abychom se příliš nevzdálili od toho původního cíle, tak se to odehrálo právě tak. A jedním z těch zásadních důvodů, proč vše zabralo více času, bylo, že jsme museli vyčkat na vstup v platnost nařízení, které se týkalo té snadné transparentní sekuritizace, protože jsme ji museli do tohoto aktu přenesené pravomoci zabudovat. A jelikož STS vstoupilo v platnost až koncem loňského roku, tak to úplně uh, nesouznělo s ostatními záležitostmi týkajícími se toho delegovaného aktu, o němž hovoříme. Odpověď na druhou část otázky. Jakým způsobem to vše zapadá do současného baň, balíčku bankovních služeb? To, o čem se vyjednává nyní, tak se v podstatě žádným způsobem nedotýká těch aspektů, jimiž se zabývá tento akt přenesené pravomoci. Což znamená, že po přijetí tento balíček nebude mít žádný dopad na mm, aktiv přenesené pravomoci eh, SCR. Tedy není tam riziko toho, že by se opět museli po schválení bankovního balíčku tyto aktiv přenesené pravomoci ještě měnit. Třetí otázka. Ne, moje otázka se ale netýkala pouze, říká tazatelka, toho poměru likvidity, těch, té míry likvidity, ale i jiných věcí. Omlouvám se, nepochopil jsem to správně. Ano, jsou určité aspekty. Ano, Jedná se o míru úpravy pravidel, která jsou v současné době pokryta technickými standardy prováděcích v smyslu, tedy nikoli aktiv přenesené pravomoci. EBA tedy bude muset přijít s návrhy změny technických standardů. Tedy v tom smyslu tam dopad bude. A z tohoto pohledu budeme muset poměrně úzce spolupracovat s EBA z pohledu časového harmonogramu, protože v tom samotném bankovním balíčku už nenavrhujeme nové lhůty pro ty aktualizace, protože stávající by teoreticky měly zůstat v platnosti, ale EBA má vždy možnost přijít ke změn, se změnami, s návrhy tedy změn technických standardů a norem, které byly vypracovány v minulosti, pokud se to ukáže jako nutné. Tedy ano, bude tam určitý dominový efekt a nastane potřeba aktualizace ať už stávajících technických standardů, no a samozřejmě ještě i ten bankovní balíček přichází s novými technickými standardy. standardy. Ale nakolik si jsem schopen uvědomit, oč by mohlo mít, takže mohu říci, že jich nebude až tolik, ve srovnání s tím původním CRR. V určitém smyslu ty změny tedy budou opravdu omezené. Půjde spíš od drobnosti v substantivním smyslu. Například v určitých případech je bude třeba vstáhnout už stávající technický standard či normu na nové nástroje či způsobilé závazky těch subjektů, již se to dosud netýkalo. Nebude jich tedy mnoho, půjde spíš o takové logické dotažení. Doufám, že tedy jsem to už eh, vysvětlit dost podrobně. A ta poslední otázka. Po naučení z toho prvního kola technických standardů. Při nejmenším dvě. Na nichž opravdu záleží. Za prvé, zaručit stoprocentně, že je vše zcela jasné z pohledu požadavků na EBA. V několika situacích, při nejmenším v několika situacích, nebylo zcela jasné, co se od EBA vlastně žádá. A v některých případech jsme pak zjistili, že parlament se vlastně nezabýval tím tématem tak univerzálně, jak jsme si původně představovali, tedy Tedy ta způsobilost a ty pravomoci musí být vyjádřeny precizněji, přesněji. A pak eh, Druhá věc, v některých případech jsme byli přílišnými optimisty, zejména z pohledu technických norem tam, kde se to mělo týkat opravdu technických záležitostí, například metodiky vyhodnocování modelů, tak tam z pohledu časové náročnosti je to mnohem náročnější, než jsme původně předvídali ta práce je náročnější a je třeba více pozornosti věnovat nastavování lhůt při naplňování těch technických norem. Tedy z pohledu těch více než 100 zmocnění, které jsme obdrželi, jsme u velké většiny opravdu vše v termínu naplnili u některých to ještě končíme, tedy samotný postup fungoval dobře a osvědčil se. I když můžeme říci, že tam byly určité dětské nemoci, ty přiznáváme, i sami se musíme ještě stále učit, se vším se zžít a ta spolupráce stávající komisa EBA už běží dobře, zvyžně už si vedeme mnohem lépe než na začátku. I když samozřejmě můžeme vždy situaci zlepšit a společně se o to snažíme. Nevím, zda bych ještě měl něco dodat. No, samozřejmě z pohledu lhůt. Zdá se, že často zapomínáme na ten fenomén těch vln věci přicházejí v takových vlnách. My nejsme jediné oddělení, nejsme jediné generální ředitelství a někdy tam dochází k takovým úzkým hrdlům, například nemáme překladatele, nemáme jiné odborníky a vše musí probíhat jedno po druhém, no a bude třeba i to brát v potaz, kdykoliv budeme se snažit propočítat vhodné lhůty pro um, ty technické standardy. A Eba, prosím. Velmi podobná reakce SCI, to je vlastně hlavně na komisi. I když tady máme takzvané nokon efekty, eh, podávání zpráv, to samozřejmě bude nějakou dobu trvat. Potřebujeme také čas eh, pro to, aby daný průmysl to samozřejmě mohl implementovat. A co se týče těch balíčků, některé, některé prodlevy ohledně těch technických ehm, eh, balíčků, k kterým došlo, samozřejmě zase byly ovlivněny jinými prodlevami, ale my tady vlastně máme riziko, že budeme muset implementovat nějaké věci, že vlastně máme tedy technické standardy jenom na chvíli a potom víme, že se to prodiskutovalo na politické úrovni a teď třeba eh, u jiných věcí jsme se rozhodli to pozastavit. Tam jsme třeba čekali na Bazilej. Bazilej potom vlastně nepřinesla žádné závěry v této oblasti, takže jsme museli pokračovat bez toho. Náš přístup je tedy velmi podobný tomu, co říkal eh, Sebastian. Zde je vysoká míra ambice, eh, co se týče tedy dokončení těch technických eh, částí. U nás tedy většinou trvá 12 měsíců na předložení eh, technických standardů, ale 3 měsíce konzultace, potom diskuse, potom eh, řádný rozhodovací proces. Prostě to trvá alespoň těch 12 měsíců. I v tom novém eh, návrhu CR2 vidíme nějaké tedy návrhy asi kolem 6 měsíců, to je relativně nerealistické. Potom otázky ohledně právního mandátu. Nevždy se nám podařilo eh, řešit ty věci, které jsme měli v technických standardech, protože jsme měli omezení ohledně toho mandátu. Eh, tady vlastně jsme vstupovali v eh, konverzaci s právní službou komise, kteří měli samozřejmě svoji interpretaci. Tady máme formální příležitost zvážit ten mandát na něm se rozhodli zákonodárci v trialogu. Tady vlastně my můžeme předložit tu technickou, eh, technický pohled. To by určitě bylo užitečné pro obě strany, abychom zase eh, do budoucna zabránili těm problémům, ke kterým teď třeba došlo. Sebastian už říkal, že to je proces i na naší straně. My není tedy úzce spolupracujeme s komisí, abychom tedy, eh, aby se nám podařilo schválit ty zbývající technické standardy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Beres, chceš ještě k tomu něco říct, prosím? Ne? Ještě jednu otázku. Vy jste říkali, že se to bude trošku překrývat. Mm, probíhající práce, ten bývající malý balíček, že jste to nějak odložili, ten proces, protože čekáte na ten nový balíček, až bude na stole. Já předpokládám, že už jste tedy identifikovali RTS, které, kterých se to bude týkat. Informovali jste parlament oficiálně o stavu? Mm, bo prostě jenom tak čekáme? pokud rozhodnutí padlo, vzhledem k tomu, že čekáme na ten bankovní balíček, tak by bylo férové, aby parlament byl oficiálně informován. Ano, my ve všech případech vždycky zasíláme dopis komisi a ve většině případů dáváme dokopy i parlament. Každopádně to je k dispozici na naší webovce, můžu vám dát odkaz. Vždycky, když je nějaká prodlava, tak eh, to zveřejňujeme veřejně. My se snažíme o tom tedy jasně komunikovat i s veřejností. Můžeme se samozřejmě podívat na to, jestli tam je nějaká možnost zlepšit komunikaci. Mm, myslím, že jsme došli ke konci, takže děkuji všem účast, účastnicím se poslancům, jsou zde dva. Děkuji všem hostům. Eh, končím dnešní zasedání, začínáme zítra v 9.00 a eh, čeká nás výměna názorů s generálním tajemníkem OECD. Takže přeji vám hezký večer, který bude o něco delší, než jsme čekali.